nemluvíme dost důrazně proti nesrovnalostem ve volbám a já žádám, aby se Evropská unie distancovala. Děkuji, pane Segery, a teď na dvě minuty pan Zalevsky. Byl to důležitý týden pro vztahy mezi EU a Ukrajinou. Byl to pozitivní týden v tomto ohledu.